určena. Zápis tohoto jednání bude předložen parlamentu na začátek příštího zasedání. Pokud nemáte žádné námitky, tak veškeré usnesení, která byla přijata během toho zasedání, před